Konec hlasování. Zamítnuto. 86. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 87. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 88. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Původní text ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Druhá část pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 127. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 128, kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 129, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 149, kdo je, eh, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 89, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 150. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 90. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 113. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 91. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 130. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 92. První část. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Druhá část. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 131. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 132. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. A vypadá to, že máme technický problém v systému. Zdá se, že se systém zablokoval. No, questo è falso, lo facciamo. Eh,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 per, per ragioni tecniche dobbiamo rivotare 131. Allora, per ragioni Z technických důvodů musíme znovu hlasovat o 131. Takže zahajuji hlasování 131. Konec hlasování. Zamítnuto. 132. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 93. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 4, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Číslo 5, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 94. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 151. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 95. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 96. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 97. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 98. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 99. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 100. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 101. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 114. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 152. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto 102. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 6D. Kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto 115. Kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto 116. Pro? Proti, zdržel se, zamítnuto číslo 7. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 134, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Číslo 8, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 9, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 10, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 11D, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 12. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 2. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 13. Pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 14. Pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 107. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Původní text ve třech částech. První. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Druhá, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Třetí, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 15. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 16. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto 17. Kdo je pro? Proti zdržel se, zamítnuto. 18, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 135, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 19, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 20, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 21, kdo je pro? Proti, zdržel se, Zamítnuto 22, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto 23, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto 25, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto 26, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto 27, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto 28, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 29. Dvacet devět, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Číslo tři, kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto 30, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto původní text, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kontrola, ano. Kontrola druhé části, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Číslo 31, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 117, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 32, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 33. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 118. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 34. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Původní text. První část. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 35. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 36. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 37. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 136. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 119. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 38. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 39. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 40. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto 41. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto 42. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto 43. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto 44. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 108. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 109. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 45. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 46. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 47. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 48. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Eh, bod odůvodnění BY, původní text, první část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 49. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Při... Přijato. E, zamítnuto, zamítnuto, opravuje se pan předseda, zamítnuto. Číslo 50, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Původní text, první část, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 51, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Původní text, první část, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato druhá část, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato třetí část, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato 52. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 110. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 53. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 54, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto 111, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto 55, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto. Teď hlasujeme o celém usnesení jmenovitě. Zahajuji hlasování. Je to přijato, blahopřeji zpravodajům. Na závěr hlasování mi dovolte k, na, na, na konci eh, hlasování o zprávě Arena jsme nehlasovali o prvním čtení v parlamentu, jsou k tomu poznámky, nejsou tím pádem je prvním čtení tímto uzavřeno. Děkuji vám za pozornost. A teď eh, na dvě minutky přerušíme zasedání, počkáme, až kolegové, kteří chtějí odejít, odejdou a budeme pokračovat s vysvětlením hlasování. Upozorňuji, že vysvětlení hlasování musí skončit nejpozději ve 14.30, abychom dostáli eh, odborových smluv. Takže kolegové, začneme s vysvětlováním hlasování. Upozorňuji ještě jednou, že musíme skončit ve 14.30. A e, žádosti o slovo, které nebude možné provést dnes, budou, e, bude možné provést zítra po hlasování. Takže začneme s právou Maria Areny, Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. Slovo má kolega Marias na minutu. Maria, eh, honorevole... Pane kolego Notisi Mariasi, Dobrá. Ono je tady poměrně hlučno, pane předsedo, takže je těžké, aby hovořil. Ano, já bych poprosil kolegy, aby laskavě opustili aulu, protože začíná vysvětlování hlasování a bylo by vhodné nerušit řečníky. Takže pane Mariasi, máte slovo na minutu. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci může ve skutečnosti opravdu pomoci eh, podpořit zaměstnanost. V dobách, kdy globalizace vedla k eh, hromadné nezaměstnanosti, k eh, outsourcingu firmnímu a opravdu ovlivnila malé a střední podniky, věřím, že Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci může a opravdu to tak učinil, podpořit Eh, snahy o to, aby, eh, nezaměstnaní, aby se nezaměstnaným dostalo podpory. V současné době bohužel v Řecku ten fond eh, se zatím nevyužívá. Nevyužíval se tak, aby se opravdu pomohlo řeckému národu sraženému na kolena po memorandu. Tato nová situace přinese možnost pro další podporu vzhledem k nezaměstnanosti dané také automatizací a novými technologiemi. Děkuji, pane předsedo. Eh, na výboru pro rozpočet pravidelně dostáváme a schvalujeme zprávy k eh, eh, výplatám z Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Nikdo je nechce projednávat vzhledem k okolnostem, ale přináší to konkrétní pomoc lidem hromadně propuštěným. Nedávno Air France, Nokia, Alma Viva a velké mm, řecké, tedy finské mm, obchodní eh, řetězce v Řecku, Portugalsku a tak dále. Já jsem rád, eh, že Evropská unie eh, nabízí solidaritu lidem v nejobtížnějších okolnostech. Nový víceletý finanční rámec dá asi 1,6 miliardy za své trvání. Já vítám změny v této zprávě, které zjednodušují a rozšiřují ten fond a přicházejí eh, k iniciativnímu eh, financování eh, pro spravedlivou transformaci. Měli jsme tady celou řadu případů, ale bohužel britská vara se toho nikdy nezúčastnila. Děkujeme, pan Palmer, na minutu. Děkuji. Já podporuji myšlenku eh, Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, eh, eh, který má pomoci při transformaci v reakci na výzvy přinášené stále se proměňující světovou ekonomikou ať už je to nová technologie, eh, eh, eh, mm, umělá inteligence, výzvy přinesené nízkou uhlíkovou nebo ekonomikou nebo ekonomikou bez uhlíku. Ovšem poučme se z historie, zejména v Británii, kdy někteří lidé přišli o dobře placenou práci v ocelářství nebo u těžbě uhlí a dostali místo toho mm, nejisté v pracovní poměry mm, nebo takzvané nulové kontrakty. A já bych naléhal na kolegy z celé Evropské unie, aby nejenom se zamýšleli nad zamýšlením jakýchkoliv pracovních míst, ale nad tím, jaké, jaká pracovní místa se vytvářejí. Chceme Mm, pracovní místa s důstojností. Teď pan Mamekins. Děkuji, pane předsedo. V důsledku globalizace e, mm, je situace ve firmách e, ohrožením pro e, radu pracujících, ale myslím si, že globalizace není negativní. Přináší nám řadu příležitostí, které naše rodiče neměli. Ale teď potřebujeme více solidarity, ale eh, chci eh, poděkovat Marian a socialistické kolegyně z Belgie eh, za zachování duchu té zprávy. Vítám ehm, pozměňovací návrhy, které hovoří o technologických, energetických a ekologických aspektech globalizace. Je to velkou, no, tím přidáním hodnoty návrhu komise, ale eh, řešení globalizace není možné bez přizpůsobení eh, sociální politiky. Pokud se podíváte na Lotyšsko, tak u nás eh, nízká porodnost a vysoká v emigrace zásadně mění tvář našeho průmyslu. Nedávná zpráva a Balského střediska investigativní žurnalistiky ukazuje, že přes polovině eh, eh, obyvatelstva v roce 2030 bude přes 50 let a proto Evropská unie eh, nám musí pomoci dříve, než budeme úplně stvořeni z důchodců. Děkuji paní Klin na minutu. Děkuji vám, pane předsedo. A Vítám zprávu. Fond pro přizpůsobení se globalizaci pomáhá těm, kteří přijdou pracovní místa v důsledku zásadních strukturálních změn souvisejících s globalizací, či jsou výsledkem hospodářské a finanční krize. Já zvláště vítám některá ustanovení, která jsou navrhována, aby se snížil, počet eh, eh, ten stav propuštění z 500 na 200, což je důležité nejenom pro malé střední podniky, ale také pro menší země jako Irsko, protože jinak bylo těžké se kvalifikovat podle předchozích ustanovení. Fond pro přizpůsobení se globalizaci je a byl velmi úspěšný v Irsku. Deset projektů se kvalifikovalo, včetně Del Limericku, eh, do Wolfordu a další. Já ustanovení vítám a myslím, že vhodně doplňuje vnitrostátní opatření, která existují pro podporu pracovníků, aby se opět integrovali na trh práce. Děkuji. Kelly. Děkuji, pan Kelly má minutu. Děkuji vám, vážení kolegové. Tak eh, chci přivítat jako tady tuto zprávu a chválím zpravodajku Myslím si, že by se tento systém měl rozšířit a najít další uplatnění oproti tomu eh, době, kdy vznikl v roce 2007. Ehm, je tam, z, jsou tam výdaje zhruba 611 a pomohl ehm, velkému množství nezaměstnaných, nabídl jim rekvalifikaci, nabídl jim další pracovní místa v některých případech jim dal také příležitost, aby začali sami podnikat. Já zvláště chválím snížení Prahu pro počet propuštěných, protože to také pomůže výše postaveným pracovníkům, kteří přichází o pracovní místo. Je to mimořádný fond a ukazuje, že Unie stále žije. Děkuji. Dostáváme se ke zprávě Lope Fontaně. Evropský sociální fond plus. Slovo má pan Marias na minutu. Úsporná opatření eh, zaplnila Evropu eh, spoustou nezaměstnaných a miliony lidí v těžké situaci a tato situace trvá nadále, ať už jsou nabízena jakákoliv opatření pro zmírnění dopadů této situace, například formou využití Evropského sociálního fondu. Nepodaří se eh, vykořenit eh, ten hlavní problém. Finanční prostředky CSF Plus by se měly využívat eh, především přes regiony. Na jihu Evropy obecně podporují vzdělávání, školení a podporu dlouhodobě nezaměstnaných, ale také chudých lidí. Musíme zajistit, aby byly přijímány kroky pro zlepšení sociální situace. Tyto finanční prostředky musí být využívány ze strany členských států co nejlépe, zvláště na jihu Evropy, které se dotklo memorandum. Pan Nekov na minutu. Vážený pane předsedo, já jsem hlasoval pro ESF+, především proto, že jsou sociální výzvy, zvládání nezaměstnanosti mladých, nesoulad mezi systémem školství a trhem práce a tak dále. To musí být hlavními prioritami, jinak bude Evropská unie ohrožena tlakem a doufám a věřím, že překonání eh, nerovností je a bude naší prioritou a že skutečně nově vzniklá opatření pomohou také dětem, protože chudoba dětí se například v Bulharsku dotýká poloviny dětí, které pak nemají přístup ke školství a zdravotní péči. E, to je skutečně e, Eh, odsouzení hodné vzdorž je to perspektivy mladých. Pan Mamikins na minutu. President. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, výhodou této zprávy je, že členské státy mohou směrovat finanční prostředky nej- k nejakutnějším problémům, těž to trh práce, sociální ochrana, zdravotnictví, sociální věci. Nicméně se domnívám, že je zásadní, aby komise dohlížela na to, jakým způsobem jsou peníze vynakládány a na jaké projekty, protože některé země jako Lotyšsko mají specifické problémy. Například v Lotyšsku rusky mluvící menšina představuje 24 obyvatel a e, nemá možnost získat vyšší vzdělání v ruském jazyce. Podle nové reformy školství nebudou děti e, moci studovat v rodném jazyce e, od září 2019. A to je problém, je to hlavní Eh, známkou toho, že naši mladí nemohou eh, se seberealizovat v důsledku diskriminační jazykové politiky. To by mělo skončit. Děkuji. Děkuji. Pan Palmer má slovo na minutu. Děkuji vám, eh, pane místopředsedo. Minule, když jsem kontroloval situaci, nebyl nedostatek potravin v EU Eh, regály supermarketů jsou dobře zásobené, nicméně rozrůstá se potravní chudoba, eh, protože vidíme stále rostoucí fronty v potravinových bankách a hmm. různé projekty, které pomáhají, které jsou financovány i eh, z fondu ESF. Jedna věc, jak zabránit zhoršování potravinové chudoby, by bylo vyloučit takzvaný no deal Brexit, Brexit bez eh, dohody, co, eh, eh, protože za, takový no deal Brexit by zaplatili nejvíce ne ti bohatí, ale právě ti chudí, kteří čekají na příděl potravin z potravinové banky. Povede to totiž k nárůstu cen potravin a to e, samozřejmě je pro nás nepřijatelné a e, proto by se to mělo smet ze stolu. Okamžitě děkuji. Ale Děkuji, slovo má kolegyně Ivana Maletič na minutu. Děkuji, pane předsedo. Nemohli jsme souhlasit s návrhem eh, omezit investice do sociálního fondu ve výši 7 milionů eur. Návrh parlamentu jde tedy opačným směrem a navrhuje návrh na 106 miliard. Tento nástroj je opravdu důležitý pro nové dovednosti, nové poznatky, eh, pro digitální transformaci, pro přípravu na novou, no, no, nový typ eh, pracovních příležitostí, zejména pokud jde o nezaměstnanou mládež a také eh, pokud jde o zlepšení eh, života pro eh, postižené, pro začlenování marginalizovaných skupin do společnosti a také pro vykořenění chudoby. Zejména pokud jde o chudobu dětí. Proto se snažíme o více prostředků a více činností zaměřených na sociální solidaritu. Děkuji kolegyně Klin na minutu. Já vítám dnešní návrh parlamentu na posílení fondu v nadcházejícím finančním období do roku 2027. Evropský sociální fond obsahuje celou sérii eh, fondů. Je tady eh, iniciativa pro nezaměstnanost, proti nezaměstnanosti mládeže, Evropský eh, zdravotní program a, a Evropská sociální iniciativa. Zaměřuje se to na nezaměstnanost, na zlepšování zaměstnatelnosti jednotlivců, na řešení otázek chudoby. A Zaměřuje se to na sociální vyloučení, s konkrétním zdůrazem na mladé mm, lidi a malé děti. Čili eh, tento fond se zaměřuje přímo na eh, jednotlivce, umožňuje jim eh, rozvinout si dovednosti v moderní hospodářské éře, poznamenané automatizací, globalizací a mm, vybavuje je schopností celoživotního vzdělávání. A to je velmi důležité. Vítám tady tuto zprávu a doufám, že i nadále budeme podporovat ESF plus neboť prospívá občanům eh, přímo eh, v jejich obcích. Šuj. Děkuji, slovo má kolegyně Šujic, sám na minutu. Děkuji vám. Eh, uvítala jsem návrh komise k ESF Plus na let 2021 až 2027. Tento návrh se netýká jenom zaměstnanosti a sociálního začlenování je začleněn také do politiky sociální a politiky soudržnosti, je sladěn s eh, iniciativou zaměstnanosti mládeže, které budou součástí z eh, politiky soudržnosti a tak dále. Teď máme 106 miliard eur. Myslím, že to eh, stačí pokud jde o těch 27% politiky soudržnosti a je dobře, že eh, budoucí eh, zjednodušení, pokud jde o distribuci eh, prostředků a optimalizaci postupů, se tedy plánují zde. Je to dobrý krok a já jsem podpořila. Řečnice byla přerušena. Pan Kaputo na minutu. Děkuji, pane předsedo. Hlasoval jsem pro návrh komise k Evropskému sociálnímu fondu Plus na období 2021 až 20 7. Bude to propagovat eh, soudržnost a sociální eh, začlenění. Ale jsou tam také důležité součásti pro posílení sociálního rozměru v celé Evropě. Posílení mladých, to je hlavní princip, protože nezaměstnanost mladých je stále na příliš vysoké úrovni, zejména v některých oblastech. Tento Evropský sociální fond plus bude vytvořen v přizpůsobených podobách pro národní systémy, abychom zajistili pomoc mladým. Budeme se soustředíme se hlavně na neaktivní mladé lidi, kteří by jinak mohli být začleněni do trhu práce. Sociální fond Plus musí sloužit k zlepšení fungování trhu práce, zlepšení veřejných služeb, zlepšení eh, poradenských služeb a orientace pro pracovníky. Je potřeba uvědomit si, že sociální disparita v členských státech působuje stále větší a větší problémy. Proto je Evropský sociální fond Plus zaměřen na kroky proti chudobě a pro větší sociální začlenění. Děkuji, pane Kaputo. Teď se dostáváme k zprávě Paskala Arimona. Slovo má Rosa Damato jménem EFDD. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Bylo to, to hlasování bylo velké zklamání, šlo o národní spolufinancování pro výpočet deficitu. Eh, to, jak to bylo odhlasováno ve výboru Regie, je dostačující, proto jsem byla pro. Znamenalo to velkou snahu co do upravení smíšené architektury regionálních programů. Návrh komise eh, obsahuje leco skritizovatelného. Proto jsme v vyjednávací a pozměňovací fázi eh, tvrdě vystupovali. Zde je výsledek. Ta schválená zpráva obsahuje přeshraniční eh, opatření v první ose. Architektura, jakou navrhuje komise, která pro programy spolupráce v oblasti moří navrhuje dvě možné, dva možné scénáře, nezohledňuje fungování regionu, ale eh, neznamená ani dostatečně radikální změnu, která by spolupráci podpořili. Přitom námořní spolupráce je strategická pro Itálii a jiné země. Celkem za to hovoříme o nějakých 11 miliardách euro. 10 z nich jde na první čtyři komponenty a 1 miliarda jde právě na inovativní investiční přeshraniční nástroje. Ten e, pilíř kofinancování představuje zde asi 80 Týká se programu na období 2014 až 2020. Místní a regionální orgány potřebují dostatečnou likviditu, aby mohly provádět na svém území náležité projekty. Musíme upozornit také na fakt, že veškeré komponenty v tomto programu přispívají e, cílům udržitelného rozvoje. Jde o projekty tzv. people to people. To je potřeba podporovat. Pak tady máme jednu novou komponentu, číslo 5, je to pilotní komponenta, která se soustředí na vytváření eh, spojů mezi více a méně vyvinutými regiony. Tím pádem se budou vytvářet nové ekosystémy pro inovaci a bude se, budeme se snažit překlenout propasti mezi regiony. Je to tedy nadnárodní perspektiva, kterou potřebujeme. Děkuji, pan Marias má minutu. To Tamio periferiakis anaptixis, όπως ξέρουμε, στηρίζει fond, jak dobře víme, podporuje regiony. A právě v tomto směru se jeho programy ukázaly jako užitečné v podpoře přeshraničních kontaktů a podpoře těch členských států, které prostředky nejvíce potřebují. Nicméně pro některé ekonomiky byly výsledky negativní, protože pro některé státy, například Bulharsko, kde je zdanění nízké, to má pak negativní dopady. Především na eh, oblasti, eh, eh, které tedy v naší zemi jsou na hranici s Bulharskem a Interreg je pak nutné využívat proto, aby byly podporovány ty eh, ekonomiky, které ohrožuje eh, tato nekalá konkurence z jiných zemí a pomáhat zemím, jako právě Řecko, a podporovat jejich hospodářství a jejich podniky, které se setkávají s touto nekalou přeshraniční soutěží, například v důsledku své geografické polohy a pojednání Bulharska, které se podílí na daňovém dumpingu s nízkým DPH, nízkou daň z příjmu. Děkuji kolegyně Maletič. Děkuji Děkuji vám, pane předsedo. Program Interreg eh, má velký význam pro posílení evropské solidarity, zvláště jeho první komponent eh, přeshraniční spolupráce a proto jsem ráda, že parlament schválil navýšení finančních prostředků pro přeshraniční spolupráci, protože právě tato alokace je vyšší, než co původně navrhovala komise. Celkově investujeme 11 miliard eur do těchto programů. To jsou finanční prostředky, které je nutné využít efektivně a co nejjednodušším způsobem. Eh, jsem tedy ráda, že řada eh, pozměňovacích návrhů eh, směrem ke zjednodušení postupu byla přijata a budeme mít tedy menší administrativní zátěž při implementaci programu do budoucna, ehm, což je velice důležité, bylo to tady zmíněno. A nakonec inovace má velký význam, proto doufám, že celková obálka se navýší o 1,3 právě na inovace. Děkuji. Kolegyně Šujca na minutu. Děkuji, já vycházím Eh, ze zkušenosti stínové zpravodajky ve výboru AFET na toto téma. A chci právě v této souvislosti poděkovat eh, kolegům eh, z výboru pro rozvoj za pomoc a za přispění k celé problematice. Doufám, že se nám podaří snížit složitost celého postupu a učinit tyto finanční prostředky dosažitelnějšími, protože to je také eh, hlavní smysl Interregu, tedy eh, umožnit přeshraniční spolupráci. Jde o malé projekty občan k občanovi, Ehm, a proto tuto změnu vítám. Doufám, že povede k vyšší flexibilitě, lepšímu využívání finančních prostředků, odstranění administrativních bariér a vznik projektů, které ehm, pomohou občanům. 11 miliard eur není žádná malá částka, proto tuto iniciativu celkově vítám a vítám také práci parlamentu a navýšení částky. Děkuji, teď se dostáváme ke zprávě o pesticidech. Pan Nekov má minutu господин председател с гласувания доклад даваме ясен сигнал на европейската vydali jsme jasný signál Evropské komisi a i průmyslu, že pokud jde o schvalovací postupy a používání rostlíkařských přípravků, tak to nemůže zůstat tak, jak je to do posud. Ehm, měla by být naprostá transparentnost v Eh, oblasti schvalování výroby. Nepotřebujeme eh, podobný eh, případ, jako je Dwayne Johnson. Nepotřebujeme, aby někdo musel dostat rakovinu, abychom dosáhli těch změn. Musíme vytvořit nové nechemické metody ochrany rostlin. Teď jsou eh, některé eh, rostlinolékařské případy eh, ohrožení lidského zdraví, ohrožují rozmanitost druhů i v živobytí včelařů. Musíme také čelit zásadním snahám o nelegální dovoz pesticidů a musíme se snažit o zajištění kontroly na bulharských hraničních přechodech. Je to dáno Děkuji paní Forenza na minutu. Děkuji pane předsedo. Jsem velice ráda, že jsem se mohla účastnit práce výboru PEST v těchto měsících. Je to důležitý příspěvek, který naše frakce do definice, no, do podoby této zprávy přinesla. A jsem spokojena i s hlasováním, které proběhlo dnes. Řekla bych, že to je krok správným směrem co do transparentnosti a že se jedná o důležité vítězství Konec konců eh, hovořilo se o tom už ve zprávě EFSA o glyfosátu. Eh, byla celá kampaň Stop Glyphosate a dnes bych řekla, že jsme udělali krok správným směrem. Připomínám, že glyfosát je neselektivní herbicid, který má stejný účinek na všechny rostliny. Nerozkládá se, eh, mizí z prostředin velice pomalu a vzhledem k tomu, odkud pocházím, z Půlie, tam se používalo a v půdě je velké množství eh, glyfosátu a máme jeden takový zákon dekreto Martina, který hovoří jasně o tom, že se glyfosát už dále nesmí posunout. Takže ještě jednou opakuji, dnešní hlasování je krok správným směrem. Děkuji, paní kolegyně Evy má minutu. Děkuji, pane předsedo. I já jsem spokojena s výsledkem Eh, hlasování o této velice důležité zprávě na téma postup Unie pro povolování pesticidů. Je to chvíle, kdy Evropa konečně reaguje na žádosti milionů občanů v tom smyslu, že nebezpečné toxické produkty nejen pro naše zdraví, ale také pro životní prostředí a biodiverzitu budou konečně zakázány, budou opuštěny. Jedině tak Eh, lze navázat na závěry vědeckých i veřejných eh, výzkumů. Ty jsou zcela objektivní a toto je cesta, jak se pohybovat. Je potřeba zajistit, že skandály jako Monsanto Papers a nebo povolování glyfosátu, tak jak se to dělo, už se nebudou opakovat. Nelze riskovat eh, zdraví občanů, nelze riskovat životní prostředí. Děkuji. Paní Godin má slovo. pane předsedající Ce rapport sur la manière dont... Ke zprávě po, eh, eh, postupu povolování pesticidů v EU si musíme uvědomit, eh, jaká je úloha agentury pro bezpečnost potravin. Například bylo nutné znovu zhodnotit glyfosáty znovu a systém je bohužel omylný. A k vytvoření speciálního výboru v EU vznikl na základě jeho práce text, který je velmi opatrný. Měl by se snažit více chránit zdraví obyvatel Evropy proti pesticidům. A um, této souvislosti vzniká také reforma postupu eh, povolování pesticidů. Já jsem hlasovala pro tuto zprávu, protože to je cesta, jedna z cest, jakým můžeme ještě navýšit transparentnost úřadu EFSA a také eh, celého procesu povolování. Děkuji. Děkuji vám. Slovo má kolega Morel na minutu. Euh, Děkuji vám, pane předsedo. My jsme právě hlasovali doporučení pro zlepšení efektivity ustanovení v souvislosti s detekcí a schvalováním nebezpečných látek. To se týká i pesticidů, ale ve stejné chvíli se v tisku objevuje, že jeden z institutů, který pracuje pro eh, bezpečnost potravin, úřad pro bezpečnost potravin, eh, je v podstatě eh, jednal tak, že jenom udělal kopy a paste, eh, prostě toho, jak se postupuje vůči eh, glyfosátům, tak to tež aplikoval, čistě okopíroval na pesticidy bez jakéhokoliv přejíždění a te- přemýšlení. A teď si musíme klást otázku, kdo je odpovědný kdo bude pohnán k odpovědnosti ředitel této agentury EFSA nebo Evropská komise, protože kde je pak naše důvěryhodnost, když takto jednáme a zavíráme oči, protože na jedné straně můžeme být hrdí na to, že jsou zakázány některé nebezpečné látky, ale zároveň je potřeba také pohnat k odpovědnosti. Děkuji, pan Pospíšil má slovo

Děkuji mnohokrát. Obavy související s glyfosáty, že se používají příliš mnoho, vedly k vytvoření výboru PEST, který se velice intenzivně dal do práce, pracoval celý rok a právě toto je jedna zpráv, ze zpráv, které takto vznikly a myslím, že nyní jdeme správným směrem právě s touto zprávou. Je také pozitivní, že schvalovací postup má dvě fáze, tedy jednak na úrovni EU schvalování účinných látek a na druhé úrovni, tedy na úrovni vnitrostátní schvalování přípravků na ochranu rostlin. A to je tedy skutečně správná cesta